Cecilia. Eh, eh, se zasedáním a první bod programu to je interpelace na komisi ohledně diskriminace na základě kast a eh, je to od výboru pro rozvoj. Dobře, takže Eva Jolie Autorka otázky je zde, jak vidím, a má pět minut, aby mohla eh, vystoupit. Tak Evo, máte slovo. Pane eh, předsedo, mm, paní vysoká zástupkyně, milí kolegové, apartheid, to je eh, termín, který